So, liebe Kollegen. Milí kolegové, máme 16 hodin 4 minuty, proto bych rád první schůzi výboru REGI zahájil. Je to první schůze v novém volebním období. Rád bych začal tím, že vás zde velice srdečně vítám. Rád bych eh, přivítal ty, kteří během posledních pěti let eh, na regi odváděli hodnotnou práci a zejména vítám ty, kteří jsou zde v parlamentu poprvé. Nebo ty, kteří se poprvé stali členem výboru toho, eh, členem tohoto důležitého výboru či náhradníkem. Říkám důležitý výbor, proč? Protože to souvisí s tím, že výbor REGI podle mého názoru je skutečně důležitým výborem, neboť rozhodujeme o velkém množství peněz z evropského rozpočtu. A proto je důležité, abychom přistoupili k naší práci seriózním způsobem a abychom ji prováděli nadstranicky. Tento výbor, eh, aspoň to byla má zkušenost eh, z posledních pěti let, pracoval tak, že jsme ve skutečně důležitých otázkách územního rozvoje, koheze, přeshraničních programů, nalezli schodu vždy tam, kdy se nám podařilo spolupracovat. Všichni se všemi. V mnoha případech se nám to dařilo a to bylo také silou tohoto výboru. Měli jsme vůli spolupracovat a přesně tuto vůli já nám všem přeji a přeji ji také těm, kteří budou tomuto výboru předsedat. Jakožto předběžný předseda výboru se nyní dostávám k volbě předsedy výboru a to podle článku 213 jednacího řádu. Dostáváme se tedy k volbě předsedy, ale také k volbě čtyř předsedů. Budeme postupovat takto. Nejdříve zvolíme předsedu výboru a pak místo předsedy. Dříve, než se ovšem dostanu k volbě předsedy, tak musím z důvodu přísných pravidel, které zde vládnou, přečíst jména těch, kteří dne budou nahrazovat řádné členy a budou tady náhradníky. Ehm, budou se jakožto náhradníci účastnit eh, hlasování za SED. Andrea Kocolino je nahrazena paní Elizabetou Gvalmídy. Za EKR Valdemar Tovaševsky je zahrazen paní Izabelou Elenou Kloč. Za GUE paní Martina Michels je nahražena kolegou Papadimulisem. A ona zde je, takže ona nebude nahrazena náhradníkem, ona zde je, takže to byla nesprávná informace. A u nezařazených zde máme paní Helen Glancy, kterou nahrazuje pan Nathan Gill. nyní se dostáváme k volbě předsedy. Dříve než k ní přikročím, musím připomenout všechny, kteří budou hlasovat, že třeba, abyste u sebe měli hlasovací kartu. Kdo ji nemá, má ještě možnost si ji rychle obstarat, na rychle obstarat. Hlasovací karty jsou ve třetím patře, tam, kde jsou do poštovní schránky vpravo. Až budou mít všichni u sebe, hlasovací kartu. Nejdříve ověřím, zda jsme dosáhli usnášení schopnosti kvóra, to je 11 členů, tady jsme dosáhli a proto můžeme nyní přistoupit k volbě výbory předsedy. Předsedu výboru, promiň. Nejdříve se musím zeptat vás všech, zda je tady kandidát, za tedy je zde návrh na předsedu našeho výboru. Paní Král, prosím. Máme problém se hlasovacím zařízením. Není možné tam e, dostatečně zasunout kartu. Mohl by nám pomoci technik. Předseda možná změňte místo, změňte zařízení. Ano, nyní to funguje. pořádku. Prosím tedy GUE, aby navrhla kandidáta. Navrhuji Chtěl bych navrhnout kandidaturu pana Junus Marži na předsednictví výboru a pokud je o nově tedy eh, jmenovaného poslance, chci říci, že byl um, předsedou během minulého volebního období, je z Reunion a velmi silný zastánce regionální politiky. Hmm. Děkuji, musím tedy poprosit pana Omaržího, aby souhlasil se svou kandidaturu. Pane Omarži, eh, ano, přijímáte kandidaturu? Samozřejmě přijímám. Tedy mohu konstatovat, že jste řádným členem a rovněž konstatuji, že jste odevzdal vyplněné prohlášení o finančních zájmem a také prohlášení, které se týká vhodného chování, že jste řádně vyplnil, to je informace, která mi byla sdělena a tímto je vaše kandidatura v pořádku. Prosím tedy Mm, plénu našeho výboru zde existují ještě nějaké jiné kandidatury. Není tomu tak, žádný další kandidát není. Není tedy může plénu našeho výboru přistoupit k volbě předsedy aklamací, pokud se toho názoru, že takto můžeme postupovat, pokud nikdo není proti. Ehm, nyní bychom tedy mohli přistoupit k aklamaci a pan Omarší by byl takto zvolen předsedou našeho výboru REGI. Ich möchte dem Kollegen Omar... Nyní srdečně blahopřeji kolegovi Omaržímu, přeji mu mnoho štěstí a velice rád předávám své předsednické křeslo váženému kolegovi. Je veux tout d'abord euh, eh, Já bych nejdříve rád poblahopřál každému z vás eh, za vaši volbu a děkuji vám mnohokrát, že jste vybrali si tento výbor, výbor REVGY, tento krásný výbor regionálního rozvoje, který se zabývá kohezní politikou a který je ve skutečnosti také výborem, který se zabývá solidaritou které je přímo v srdci evropské myšlenky. Vím, že mohu počítat, alespoň doufám, že mohu počítat eh, s vaší podporou, podporou vás všech a buďte ujištěni, že já vám budu naslouchat, budu naslouchat každému a každé z vás eh, v rámci této důležité odpovědnosti, která mi byla dnes svěřena. Před námi máme velice důležitou agendu. Již jsme začali ji zpracovávat během minulého volebního období v rámci velice dobré spolupráce s Evropskou komisí. Já bych rád zde pozdravil komisařku Krecu. A samozřejmě důležitá byla role, také role Evropského parlamentu, který rovněž vítám a měli bychom se co možná nejdříve k této práci vrátit a navázat na ní. Měli bychom tedy přistoupit i hned k naší práci, nebo již nemáme dlouhou dobu před námi, v 16.30 musíme opustit sál a proto i hned přistoupíme k zvolení prvního místopředsedy. Kandidáti, respektive náhradníci, již byli oznámeni, já je tedy nebudu opakovat. Máme tady nové řádné členy, které jsou nyní nahrazeni. Já mám pocit, že nikdo takový zatím nepřibyl od toho posledního ohlášení a proto tedy e, eh, přistupí k, k tomu, aby se vyhlásil kandidát na prvního místo předsedu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěla bych se k vám připojit eh, a uvítat všechny nové kolegy, ti, kdo byli zvoleni poprvé během tohoto Eh, mandátu i eh, původní eh, poslance z minulého mandátu i našeho výboru. Gratuluji vám k vašemu místu a chtěl bych jej jmenovat na prvního místo tedy jako kandidáta na prvního místo předsedu výboru REGI toho jmenovaného. Myslím si, že má skvělé schopnosti pro tuto funkci a myslím si, že byl státním eh, tajemníkem pro regionální rozvoj a zabýval se tím velmi dlouho během svého profesního rozvoje. Myslím si, že bude odvádět skvělou práci a prosím kolegy, aby hlasovali pro něj. Děkuji. Děkuji. Jsou zde další kandidáti? Ne, nevidím tady žádné další kandidatury. A podle stejného postupu tedy eh, si myslím, že můžeme přistoupit k hlasování aklamací, samozřejmě za podmínky, že náš drahý kolega Hetman vyjádří svůj souhlas. Ano, já souhlasím, výborně. Můžeme tedy přistoupit k aklamaci. A já vás prosím, abyste se posadil ke mně sem za předsednický stůl. le président provisoire. Provizorní předseda připomenul pravidla, která řídí volbu místo předsedů, zejména upozornil na článek 213 našeho jednacího řádu. A já připomínám, stojí tam, že byro nemůže být Eh, složeno pouze z žen či pouze z mužů a není možné, aby všichni místo předsedové byli původem ze stejného členského státu. S ohledem na tuto zkušenost, eh, skutečnost a podle toho, co je mi známo, tak jak Eh, to bylo tady oznámeno zaměstnancům výboru REGI, máme tady relativně velké riziko, že naše byro, naše předsednictvo nebude v souhladu s eh, genderovou diverzitou podle článku 213. A proto je důležité, aby si politické skupiny eh, mohly nalézt nějakou dohodu, co se týče kandidátů, a proto navrhuji, abychom zvolili druhého třetího čtvrtého místo předsedu až během naší příští schůze. Pokud byste s tím takto souhlasili, tak se sejdeme 22. a 23. července, tak abychom mohli tedy přistoupit ke zvolení druhého čtvrtého místo předsedy, abychom takto mohli definitivně ustavit naše předsednictvo, ve kterém nyní máme tedy mou osobu a kolegu Litmana. A já vám tedy děkuji. Oui. Ano. Bitte sehr um Entschuldigung. Prosím, omluvte mne, že se nyní snažím návrh, se kterým jste právě přišel, a já bych vám chtěla oficiálně pogratulovat jménem naší frakce, ale bohužel musím říci, že druhého a třetího místo předsedu bychom zvolit mohli, neboť tam nejsou žádná kritéria, která by to vylučovala, která by zabránila tomu, abychom přisoupili k volbě druhého, třetího místo předsedy. Proto prosím, abychom tedy neukončili zkůzi, ale ještě s volbou pokračovali. Předseda výborně. Dávám slovo koordinátorům. Děkuji, pane předsedo, blahopřeji vám. Také bych chtěl požádat o to, abychom pokračovali v hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pokud to odložíme v tuto chvíli, tak budeme mít lepší příležitost nalézt manevrovací prostor a nalezneme ti nejlepší kandidáty, kteří budou naplňovat všechna naše pravidla jednacího řádu. Ta zodpovědnost za to, abychom měli čentrově vyvážené byro, je v zodpovědnosti všech frakcí, nejenom EPP, takže vás podporuji v tom, abychom hlasování odložili. Come gruppo ID, Identità e Democrazia, come quarto vicepresidente, noi abbiamo presentato jako ideu jsme měli jako eh, čtvrtého místo předsedu jsme navrhli dieto do NATO. A jestliže nezměnil pohlaví, tak eh, to není žena. Takže eh, alternativy nemáme. Donie de NATO, eh, jestliže to nebude přijat, tak je to problematické, ale paní Donáto je vlastně žena, takže jestli se nestala mužem, eh, změnila pohlaví, tak by to bylo v pořádku, takže my bychom tento návrh chtěli předložit. Tak eh, vlastně to přichází od frakce ideji. Très bien. Výborně. Domnívám se, že je zde vysoké riziko, to téměř riziko v tom smyslu, že naše předsednictvo se bude skládat pouze z mužů, alespoň podle těch kandidatur, které byly předloženy. Víte, že naše předsednictvo musí být definitivně schváleno konferencí předsedů. A nakonec celé to dnešní odpolední hlasování by takto vlastně nebyl, se vystavuje riziku, že nebude potvrzeno. Já si vážím k kvalitě vztahu mezi jednotlivými politickými skupinami. Samozřejmě nebyl dost času pro to, aby uvnitř politických skupin byla nalezena dobrá řešení. A aby prostě si to politické skupiny mohly dobře prodiskutovat. Já to vím, ale prosím vás, abyste netrvali na tom, že dnes budeme dále hlasovat, protože je tady skutečně veliké riziko toho, že by to spochybnilo i volbu předsedy a místo předsedy a proto vás prosím odložme hlasování tak, abychom eh, se nevystavovali riziku, že nakonec bude na konferenci předsedů odmítnuto celé předsednictvo. S ohledem na budoucí dobrou spolupráci v následujících pěti letech stahuji svůj návrh a akceptuji váš návrh. Euh, Děkuji mnohokrát, Konstanc. To je výborný nápad a já věřím, že tento týdenní duch nám dovolí co možná nejdříve nalézt dobré řešení a tímto bych ukončil naše dnešní zkusy. Nejdříve budete hovořit ještě kolega. Děkuji. Ještě jednou říkáme, že bychom mohli hlasovat o třetím a čtvrtém místo k předsedovi, neboť, a já opakuji, tady je žena kandidátka, neboť my eh, jsme který nejdříve zvolili předsedu aklamací, také prvního místo předsedu a nevím, proč bychom tedy nyní nemohli učinit totéž v případě volby třetího a čtvrtého místo předsedy. Děkuji. Já si myslím, že jsem byl dost jasný ve svém vysvětlení a skutečně se domnívám, že můžeme ukončit tuto schůzi a že se opět setkáme 22. a 23. července. Děkuji vám mnohokrát.